So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte Platz. Milí kolegové, milé kolegyně, zaujměte prosím svá místa. Dostáváme se teď na začátek našeho dnešního zasedání výboru INTA. A prvním bodem je schválení zápisu ze schůze Máme poměrně nabitý pořad jednání a kromě toho nás čekají také některé důležité body v rámci eh, zasedání koordinátorů, které bychom měli probrat a proto navrhuji, abychom bod 5 eh, přesunuli na pozdější dobu a dohnali ho tedy někdy jindy. Eh, mohli byste prosím o, to hlas, o tom hlasovat, abychom bod číslo 5 přesunuli, odložili? Děkuji. Máme jasnou většinu, je pro. Bod číslo 5 je tedy odložen. Má někdo nějaké připomínky k pořadu jednání? Nikoliv. Pořad jednání je tedy přijat. My se tímto dostáváme k bodu číslo 2. Jako vždy jde o schválení zápisu a ten je schválen, pokud do konce zasedání nikdo nevznese námitky, tak je zápis považován za schválený. Bod číslo 3, jako obvykle, jde o sdělení předsedy. E, jako vždy se naše zasedání vysílá na internetu. Takže počítejte proto s tím, že při práci vás e, sledují lidé na netu. Ještě mám několik stručných sdělení. Pokud o vztahy mezi EU a Indii a obchodní jednání, tak došlo k určitým změnám. Věci se pohnuly. 18. ledna se vyjednávači opět sešli a dohodli se také na dalších setkáních. Dále, TTIP už poměrně dlouhou dobu je to téma veřejným tématem. Nedostali jsme se příliš kupředu. Další kolo jednání začíná 22. zde v Bruselu. Doufám, že projdou eh, také ta citlivá témata. Spolu s TTIPem souvisí také další vývoj, který se týká eh, datových toků mezi EU a USA a mezi úpravou těchto toků. Určitě víte a vzpomínáte si na to, že eh, Soudní dvůr eh, dohodu o mm, Safe Harbor, bezpečném přístavu, neuznal jako mm, souladu s právem, takže je zapotřebí nové ujednání. Ehm, uvidíme, jak bude vypadat potom definitivní podoba textu. Dále otázka příštího kola k eh, zboží souvisejícím životním prostředí, tak to máme na 2. března. I v tomto případě očekáváme eh, určitý pokrok. Dále téma EU, Větnam a obchodní dohoda. Tato obchodní dohoda byla zveřejněna A takže ty podstatné body, jako například kapitola udržitelnosti, už jsou k dispozici a můžeme si je projít. Tímto se dostávám k bodu číslo 4 pořadu jednání a je pro mne velkým potěšením zde mít Sandru Polasky, která je zástupkyní generálního ředitele eh, ILO, Mezinárodní organizace práce, je pro mě velkým potěšením je zde přivítat. Jsem rád, že je mezi námi. Milé kolegyně, milí kolegové, proběhly už určité strategické diskuze, které se týkaly otázkami obchodní politiky ve 21. století. Měli jsme tady jako hosta Pascal Lamy, dále Marie Vinimi za Světovou organizaci eh, obchodu a důležitým prvkem naší obchodní politiky v 21. století eh, jsou samozřejmě také otázky, které souvisí s pracovním právem a dodržování, a zejména prosazování eh, eh, základních úmluv Mezinárodní organizace práce. A proto mám opravdu radost, že tady Sandra Polasky je. Ještě se k tomu vrátíme, až se dostaneme k otázce obchodních preferencí v rámci GSP, všeobecného systému preferencí, měli bychom také k tomu zorganizovat společné slyšení. Takže otázka provádění eh, standardu eh, ILO je opravdu důležitým okamžikem a důležitým bodem naší obchodní politiky. Jsem tedy velmi rád, že jste mezi námi a tímto vám předávám slovo. Uh, good afternoon. Dobré odpoledne. Především bych chtěla poděkovat výboru INTA a panu předsedovi Langemu za možnost zde dnes vystoupit. Říkala jsem si, že by bylo nejlepší, když udělám přehled o roli MOP v mezinárodní ekonomice a mezinárodním obchodě. Odkud máme mandát a potom bych to ráda zasadila do kontextu tohoto výboru a vlád, které by chtěly sociální otázky a zaměstnanost zapracovat do obchodních dohod. Tedy takovýto přehled udělám a pokud budete, bude čas na diskusi, tak budu velice ráda, protože to bude možnost zaběhnout do větších podrobností. Pro MOP je, výbor vašeho, je práce vašeho výboru velice důležitá. Spolupráce mezi parlamentem a konkrétně s tímto výborem se vyvíjela velmi dobrým směrem. Řada kolegů z MOPu již vás navštívili, Zítra navíc budeme hodnotit o s vámi GSP+, a doufám, že jejich vystoupení jsou pro vás užitečná. MOP bude i nadále podporovat váš výbor v oblastech své působnosti. Jak víte, MOPu bude za chvíli 100 let. Vznikl jako součást Versajské smlouvy, která ukončila první světovou válku. A v preambuli ústavy z roku 1909 říkal, 19 říkala, že pakliže jakýkoliv stát nepřijme humánní pracovní podmínky, tak to bude překážkou pro ostatní národy, které chtějí zlepšit podmínky ve svých vlastních zemích. Asi se shodneme na tom, že to platí i v 21. století globalizace, jako to platilo v roce 1919. Ale přeběhněme do novověku. V roce 1998 185 členských států a jejich zastoupení prostřednictvím odborů a zaměstnavatelů, takže je tam zastoupeno oboj, po, oboj pohled, přijali prohlášení o základních zásadách a právech práce, z níž vyplývají čtyři základní pracovní práva, která musí dodržovat všechny země, ať už jsou na tom ekonomicky jakkoliv a ať už ratifikovali ty hlavní úmluvy. Bylo to považováno za hlavní součást potřeby sociální pokrok provázat s hospodářským růstem a s narůstající globalizací. Ty čtyři hlavní práva jsou práva združování a uznávání práva na kolektivní vyjednávání, za druhé zrušení nucené práce, za třetí zrušení dětské práce a za čtvrté zrušení diskriminace při práci. To jsou čtyři základní práva, která rozpracuje osm úmluv MOP, kterým my říkáme hlavní úmluvy. V roce 2008, o deset let později, strany přijaly ještě prohlášení o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci, která hovoří o koncepci důstojné práce. Do důstojné práce spadá pochopitelně dodržování těch čtyř hlavních pracovních práv, ale také tam platí například propagace příležitostí k zaměstnanosti, sociální ochrana pro všechny lidi a sociální dialog v práci. V této deklaraci také členské státy a sekretariát dostali za úkol zabývat se mezinárodními finančními a jinými, včetně odborových politik z pohledu jejich dopadu na sociální spravedlnost. A toto prohlášení říká, že MOP může pomoci členským státům, které chtějí podporovat důstojnou práci, a to v rámci bilaterálních anebo multilaterálních obchodních dohod, investičních dohod anebo jiných nástrojů, pakliže jsou v souladu s mandátem a povinnostmi MOP. Na základě tohoto mandátu MOP začala více zkoumat tuto oblast a často přitom spolupracovala s Evropskou komisí, s Světovou obchodní organizací a s jinými mezinárodními organizacemi. A ukázalo se, že je stále potřeba, co se týče ekonomického rozvoje, sociální politiky a obchodní politiky k ním přistupovat koherentně. Protože koherentní politický přístup může pomoci tomu, aby otevřený obchod zvyšoval životní standard dodržování pracovních práv, rovnost, rovnoprávnost a dalších sociálních sílů, s tím, že ale mohou vznikat hospodářské a, možnosti pro firmy a státy. A proto pracovně právní ustanovení máme ve stále více multilaterálních a bilaterálních e, dohodách během posledních let. Od roku 2013 80% všech obchodních dohod, které vstupovaly v platnost, obsahují takovéto ustanovení o pracovních právech a požadavcích. A vyplývá to částečně z toho, že řada těchto dohod byla uzavřena mezi zeměmi a mezi bloky, které podporují sociální doložky, mimo jiné tedy Evropská unie, Spojené státy a Kanada. Ale patří, to, patří tam i nové ekonomiky takže se to často objevuje i v dohodách typu jich, jich. A tyto doložky odkazují často k nástrojům MOP, především tedy deklarace z roku 98 zakládající čtyři hlavní pracovně právní standardy, ale také se odkazuje k deklaraci z roku 2008, kde se právě hovoří o důstojné práci. Řada obchodních dohod tedy odkazuje k těmto nástrojům a umluvám a následně tedy vzniká výborná příležitost dosáhnout koherentnosti a postupného zlepšování u všech nástrojů u různých zemí. Nicméně zase je určitou výzvou prosazovat to robustně a konzistentně po celém světě, tak aby to bylo koherentní s příslušnými umluvami MOP. A z toho důvodu je potřeba říci, že MOP má již velmi dlouho dohledový systém. Pakliže členský stát nedodržuje nějaké úmluvy anebo hlavní pracovní standardy, tak si na ně může někdo stěžovat k mezinárodnímu panelu, kde jsou odborníci z různých světadílů, různých právních systémů, různých zemí s různými přístupy k pracovnímu právu. Mají tedy obrovské zkušenosti a znalosti, jak to vypadá s dodržováním či nedodržováním pracovních práv v realitě přímo v praxi. Kromě odkazu tedy k hlavním standardům a k otázce důstojné práce máme řadu obchodních dohod, kde se objevují ustanovení o dialogu a o technické pomoci, která má posílit dodržování těchto práv v partnerských zemích. A tato ustanovení často také hovoří o zapojení MOPu ať už se zmiňuje MOP nebo ne, tak MOP v každém případě se už účastní. V 185 členských státech, především v rozvojových zemích, kde je potřeba posílit právní ochranu a pracovních práv i jejich praktického dodržování. Takže když obchodní partneři se na nás obrátí se žádostí o pomoc, tak prostě vědí, kam jít. Najdou tam už zarovnou mopu a navíc úřadovnu, která velmi často zná praktické problémy i jejich řešení. Teď, když se podíváme na spolupráci MOPu a EU, hovořila jsem zatím obecně, protože řada zemí, jak jsem říkala, vkládá tyto doložky do těchto smluv a často žádají MOP o spolupráci. MOP je velice ráda, že v řadě, v řadě obchodních preferenčních programů a obchodních smluv EU a třetích zemí se odkazuje k těmto právům a k závazkům přijímání mezinárodní a národní legislativy, která bude v souladu s těmito právy. Například, dobrým příkladem spolupráce je Evropská unie a Korea, FTA tedy jejich, kdy Korea se na nás obrátila se žádostí o podporu a informace týkající se například boje s diskriminací, protože se tam objevily konkrétní problémy. Používá se třeba umluva 111, tedy jedna z těch hlavních umluv proti diskriminaci, jakožto východisko pro tuto spolupráci. Dalším příkladem je spolupráce mezi MOPem e a generálním ředitelstvím Trade v řadě zemí v rámci programu GSP+. Je to inovativní aranžma, podle kterého jednotlivé strany musí ratifikovat a přijímat řadu mezinárodních úmluv, včetně těch osmi hlavních mezinárodních umluv MOPu. S tím, že cílem naší spolupráce s generálním ředitelstvím obchod je na pomoci čtyřem zemím, El Salvador, Guatemala, Pakistán a Mongolsko, které jsou součástí GSP+, aby mohly lépe dodržovat tyto úmluvy. Kromě toho také vyjednáváme s generálním ředitelstvím Trade o posílení této spolupráce a rozšíření o Armenii, Filipíny, a Kapverde a Uruguay. MOP také bere na vědomí novou obchodní strategii, kterou vydala Evropská komise loni v říjnu. Jejíž součástí je ambice více prosazovat obchod se, se zaměstnaností, eh, včetně tedy lepšího prosazování eh, těchto standardů u partnerských zemí a také se do toho zapracovává pojem důstojné práce, kde jsou tedy hlavní práva, ale také sociální dialog, a sociální ochrana a podobně. Budeme se také těšit na další iniciativy Evropské unie týkající se zodpovědnosti v dodavatelském řetězci. Na tom také chceme spolupracovat. Takže krátce ještě k této otázce globálních dodavatelských řetězců. Obchodování je mezinárodní už tisíce let. Tři tisíce let obchodujeme mezi světadíly už od doby hedvábné stezky. Ale v tuto chvíli globalizace má zvláštní charakteristiky, které musíme vzít v úvahu při vytváření těchto doložek. Za prvé, konec světové války a rozvoj ekonomické politiky v Číně. Tím se navýšil počet lidí, kteří byli k dispozici pro práci v tržní ekonomice. A pro tuto chvíli se to zdvojnásobilo nebo možná trojnásobilo. Někteří říkali čtyřnásobilo. Jinými slovy, tedy jsme měli obrovský, obrovskou injekci pracovních sil do systému oproti zbytku 20. století. Podle běžných tržních zákonů, pokud se navýší nabídka a nezvýší se poptávka, tak je velice pravděpodobné, že to bude snižovat platy a zhoršovat pracovní podmínky. A to především v tu chvíli, pokud se to bude týkat takových pracujících, kde třeba a životní standardy, platy a pracovní podmínky byly výrazně horší než v tržních ekonomikách zemí, které jsou na tom příjmově lépe. Zároveň, jak víte, zlepšují se informační technologie, zlepšuje se logistika, což firmám dalo možnost distribuovat své výrobní postupy a procesy velmi komplikovaným způsobem na tisíc různých subdodavatelů, kteří mohou být kdekoliv na světě. Nemáme žádné konkrétní údaje o tom, kolik lidí pracuje globálně v rámci globálního dodavatelského řetězce, ale MOP a na základě poměrně slušných informací ze 40 zemí, které nám to umožní dobře analyzovat. A v těchto 40 zemích podle odhadu MOPu bylo zaměstnáno 150 milionů lidí v globálním dodavatelském řetězci v roce 2013. respektive zvýšilo se to od 300 na 450 milionů s tím, že 40% podle našich odhadů eh, byly ženy. Dochází tedy k eh, mezinárodnímu systému, který umožnil další prostor pro hospodářský prostor a umožní to, jak si vybřednout z chudoby stovkám milionů. Na druhou stranu podle odhadu MOPu 780 milionů mužů a žen, kteří pracují na plný úvazek, si nevydělají dost na to, aby mohli vybřednout se svou rodinou z chudoby. Takže na jednu stranu obrovské příležitosti, na druhou stranu velké problémy. Řada lidí pracuje, jsou přitom chudí a pracují právě v globálním dodavatelském řetězci. Ten se rozšiřuje a vytváří pracovní místa, ale na druhou stranu zase působí na ceny, v tom smyslu, že snižuje ceny u dodavatelů a následně se méně platí zaměstnancům. A často se tedy potom stává, že zaměstnanci zaměstnávají lidi eh, v špatných podmínkách eh, za, na příliš dlouhé eh, hodiny a navíc nepoužívají ani v praxi doložky týkající se zákazku dětské práce a nucené práce. A kromě toho, tím také vzniká nerovná hospodářská soutěž s těmi firmami, které chtějí dodržovat mezinárodní standardy a tlak na vlády, které chtějí zlepšit životní úroveň a platy pro své občany. Hlavní firmy, které stanovují podmínky, často mají sídlo v evropských zemích a jiných bohatých zemích. Ty v podstatě se rozhodují, kolik jsou ochotny zaplatit, za jakou dobu budou potřebovat mít co vyrobeno a to může mít velmi negativní dopady na pracovní podmínky na druhém konci dodavatelského řetězce. Ale přitom právně za to přímo odpovědní nejsou. <clears throat> Známe třeba eh, ty fotky, velkých značek eh, evropských a amerických eh, v budovách, které spadly a v jejich troskách zemřely stovky dětských pracujících. Samozřejmě tedy narostla pracovní místa, ale stát je méně schopen dodržovat a dohlížet nad podmínkami pracovními. V podstatě všude, včetně bohatých ekonomik, dochází k rychlé změně kvůli globalizaci, která je rychlejší než schopnost států regulovat stále více se globalizující průmysl a složitý dodavatelský řetězec. A proto mezinárodní úsilí, a včetně tedy obchodních dohod, mají sehrávat svou úlohu. MOP má mnoho zkušeností s tím, jak zlepšovat podmínky v globálním dodavatelském řetězci. 20 let se učíme, z této spolupráce a víme, že je to možné, ale není to jednoduché. Viděli jsme řadu dobře myšlených projektů, které neměly žádný dopad. Dovolte, abych krátce zmínila dva dobré příklady, které ukazují, jak se dají zlepšovat tyto podmínky prostřednictvím obchodních dohod anebo jiných projektů. Za prvé, program Lepší práce, což je partnerství MOPu a, a IFC, Eh, což je soukromá sektorová část Světové banky. Ta se soustředuje na oděvní průmysl globální a obovnický. Eh, má místní pracovníky, kteří sledují, jestli se dodržují národní zákony a ty hlavní standardy MOP v osmi zemích, 1200 továrnách, což se týká 1,5 milionu pracujících. A tito lidé potom podrobně podávají zprávy o tom, jestli zaměstnavatelé v dané továrně dodržují či nedodržují pravidla. Tuto zprávu potom pošlou zaměstnavateli i jejich kupujícím, jejich klientům. Je tam určité období na nápravná opatření a potom následně veškeré výsledky nahlásí. Především pokud dochází k porušování hlavních standardů, je to na internetu, můžou se na to podívat všichni. <clears throat> Dovedete si představit, že takováto transparentnost je opravdu velikou motivací v celém dodavatelském řetězci, včetně spotřebitelů, klientů dané firmy i té firmy jako takové. Ukázalo se, že to je velice efektivní. A navíc tento program velmi podporuje třeba vzděláváním jak pracovníky, tak jejich vedoucí pracovníky, a ukazuje jim, jak se dá situace zlepšit a také na vyžaduje, aby existoval dvoustranný výbor na úrovni továren a tripartita na úrovni národní. A v řadě případů takto vzniká vlastně první prostor pro organizace pracujících v zemí, kde zatím takové nebyly. Pokud chcete se dozvědět více, tak eh, pochopitelně můžeme později, ale co se týče hlavní výsledku třeba v Kambodži v rámci obchodní dohody z roku 2001, tak to byl velmi dobrý příklad. Druhý příklad, který si zmínit, vyšel eh, ze situace, kdy v Bangladeši před třemi lety spadl komplex Rama Plaza, kde eh, umřelo 1100 pracujících. A to byl opravdu šokující příklad rizik, které existují v tomto globálním dodavatelském řetězci a MOP okamžitě začal pracovat jak s vládou, tak vlastně s celou tripartitou v rámci Bangladeše, aby se zabývali tímto problémem. Pak se to rozšířilo na žádost Evropské unie do dohody o globální trvalé udržitelnosti, kde byla zastoupena bangladešská vláda, americká vláda, EU a MOP a společně učinili několik kroků pro zlepšení pracovně právní legislativy, především co se týče práv pracujících a schopnosti zakládat odbory a také se BOZP ve všech továrnách. A byla učiněna i další nápravná opatření. Po dvou letech se situace vyhodnotila a můžeme říci, že se na to může dívat buď to jako na poloplnou nebo poloprázdnou sklenici. Objevily se ale konkrétní rezervy, které je potřeba ještě dotáhnout. Pokud budete mít otázky, můžeme to dále ještě probrat. MOP nedávno tedy spustilo program Lepší práce, o kterém jsem před chvíli hovořila v Bangladeši a doufáme, že až to tam bude pořádně fungovat, takže ta sklenice bude ještě plnější. A teď na závěr. V červnu tohoto roku na Mezinárodní konferenci práce proběhne zásadní diskuse o globálním dodavatelském řetězci. Účastní, bude se účastnit 185 vlád, tedy včetně těch vašich, zástupců pracujících i zaměstnavatelů a budou se snažit společně pochopit velmi konkrétně, jaké problémy v této oblasti existují a doufáme, že se dohodnou na konkrétních doporučeních, která budou proveditelná, tak abychom mohli bojovat proti dopadu na eh, dopadu tedy globalizace. Děkuji za pozornost a budu se těšit na vaše otázky. Thanks a lot. It was a real pleasure to listen. Děkuji mnohokrát. Bylo opravdu eh, mým potěšením si to vyslechnout. Nyní dám slovo politickým skupinám, nejprve EPP. Koordinátor zde není. Hlásí se pan Fizas, prosím. Senora Polarsky. Děkuji. Děkuji za poskytnuté informace. Mě zajímá, co si Mezinárodní organizace práce myslí o statusu, který byl přidělen Číně. Já si nemyslím, že Čína naplňuje standardy uh, tržní ekonomiky. takže v podstatě tady, co se týče Číny, hovoříme o sociálním i environmentálním dumpingu. Máme samozřejmě celou řadu zemí, jako je Indie, Mexiko a další, které vlastně vstupují do hry a tady to ohrožuje pracovní příležitosti v Evropě, proto je to velmi důležité. Ovlivní to také celou řadu podniků a pracovníků v Evropě. Takže jaké, jak je váš pohled na eh, tuto otázku? Děkuji. Nyní David Martin, prosím. Oui, merci, président, merci, madame. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji mnohokrát i vám, paní zástupkyně MOP. Já jsem se chtěl zeptat na uznávání dohod oblasti Romů. Eh, pardon. V Iránu. Byli tam zástupci našich odborů a sdělovali to také iránskému prezidentovi a několik iránských odborářů bylo zavřeno do vězení. A proto by mě zajímalo, jestli se s tímto něco děje, jestli se staráte o to, aby byly používány a uplatňovány tyto úmluvy i v Islámské Iránské republice. Protože často se stává, že tam jsou diskriminováni odboroví předáci. Tady v INTA jsme měli ministra zahraničí Iránu a mě by zajímalo, co vy v té oblasti děláte, co udělat pro to, aby ta práva byla dodržována. Emma. Uh, Děkuji, že jste mezi nás přišla hovořit o těchto tématech. Mě zajímá absolutní potřeba eh, ratifikace úmluv z Korku. Eh, mě by zajímalo, jestli je to stále ještě nutné, mě by zajímalo, jestli eh, tam tedy jde opravdu o tu stoprocentní ratifikaci. A co se týče obchodních dohod s, rozvojovými, s rozvíjejícími se zeměmi, myslíte si, že bychom měli dávat nějaké sankce jako EU na tyto země? případě, kdy třeba některé země si třeba myslí, že naopak bohaté země zneužívají své pozice, a oni se snaží e, takhle vlastně chránit své produkt, produ, svou produkci. Takže tady je otázka, eh, co, eh, kde to začalo, kde je ta slepice, kde je vejce. Takže možná máme prostě nějaká pracovní ustanovení, která očekáváme, ale pro tyto země jsou to, je to příliš náročné je vykonávat, takže je možné, že vlastně nedos, nedosažení dohody v tomto případě oslabí či zpomalí eh, hospodářský růst. Děkuji. Děkuji za tento zajímavý úvod. Hodně jsme hovořili o tom, že je potřeba zajistit ehm, nárůst, tedy to, že obchod vede k zlepšení ehm, životní situace pro pracovníky. A mě by tedy zajímalo, nakolik tedy obchod eh, v eh, širokého úhlu pohledu může vést k zlepšení eh, blahobytu lidí, včetně tedy různých těch doložek, které dáváme do obchodních dohod. Jaký je váš pohled na, na věc? Potom jsou země, jako je třeba Egypt, které ratifikovaly eh, úmluvy eh, Mezinárodní organizace práce, ale potom je v praxi nerespektují. Takže myslíte si, že tady je nějaké riziko, že ztratíme důvěryhodnost, kdy země něco prostě jenom podepisují a potom to nedodržují? pro mě ta, to provádění v praxi je samozřejmě velmi důležité. A pokud země si myslí, že v jejich politickém zájmu je tedy podepsat takovouto dohodu, ale potom eh, vůbec eh, se nesnaží ji dodržovat v reálu, to si myslím, že podkopává vůbec eh, důvěryhodnost naší těchto dohod. Děkuji. Evropská unie mm, vyjednává e, obchodní dohody s celou řadou zemí. Ne všechny z nich e, ratifikovaly úmluvy Mezinárodní organizace práce. Například e, Jižní Korea takto něco ratifikovala a Evropský parlament přijal usnesení o TISA, tam jde o to, že vlastně všechny strany musí plně uznávat eh, úmluvy Mezinárodní organizace práce. Jak důležité tohle pro vás je? Merci, madame. Eh, Děkuji mnohokrát. Vy jste v úvodu zmínila dodavatelský řetězec. A máte pravdu v tom, že v 90. letech se hovořilo o tom, že se liberalizuje, liberalizuje obchod, že máme nové umluvy OSN, padla berlínská zeď a měli jsme pocit, že automaticky v podstatě spolu ruku v ruce s liberalizací obchodu půjde demokratizace a lepší uplatňování veškerých dohod a úmluv OSN, především těch týkající se MOPu. Bohužel tomu tak nebylo. A vidíme naopak řadu zemí, které se účastní liberální ekonomiky a volné obchodní výměny, ale pořád mají autoritářské režimy a neuznávají umluvy MOPu. Takže by mě zajímalo, jak vy ze svých zkušeností to vidíte. Já vím, že evropské instituce se snaží o takovouto volnou obchodní výměnu a myslíte si, že Evropská unie by mohla zavádět své silné hodnoty tady těchto mezinárodních obchodních vyjednávacích dohod a přistupuje k tomu dostatečně rázně, především co se týče třeba práva na práci, protože pokud já vím, tak eh, před nějakými 15 dny probíhala ve Štrasburku v Evropském parlamentu rozprava a Evropský komisař pro obchod říkal, že Evropský parlament chtěl, aby se tvrdě do, sice dodržovaly standardy MOPu, ale že vlastně to nemůžou příliš zahrnout do vyjednávání, co se týče TISy. Takže by mě zajímalo, jak to vidíte vy a jestli byste nám mohla říci, jak práce v OECD nebo v OSN může eh, tyto sociální normy a ostatní normy převést do podoby, které by byly více závaznější. Jakým způsobem by se to dalo dělat? Myslíte si, že je to dostatečná nebo že je potřeba to dále ještě zásadně posílit, tak aby všude na světě se lépe dodržovala práva pracující? Děkuji. Děkuji, pan Ferrand, prosím. Merci, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Někteří hovořili o Číně. Já si myslím, že bychom se znova měli soustředit na Evropu, protože mám pocit, že tady vzniká stále více sociálního dumpingu a paní generální ředitelce jsem chtěl něco říci o zemědělství, protože v Evropě je zemědělství velmi ohroženo. A tak jako třeba ocelářství v minulosti. A taky si myslím, že je potřeba hovořit o problémech, které jsou dnes zcela zásadní. Co se týče zemědělství, tak tady dochází k určité sociální distorzi a je potřeba proti tomu bojovat. Máme konec konců také směrnici o vysílání pracovníků tímto prostřednictvím a je potřeba zachovat sociální podmínky i pro pracující, kteří pocházejí mimo Evropské Evropské unie, protože ti příliš jak si znemožňují konkurovat našim zemědělcům na příslušném trhu práce. Děkuji. Děkuji. Jude, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji také za ten úvodní projev. Já mám pár otázek. Říkala jste, že 80% obchodních dohod eh, se vlastně zahrnuje klíčové úmluvy eh, Mezinárodní organizace práce. Eh, platí to vlastně i pro prosazování práv MPO? MOP, tady vlastně jde i o vyjednávání ohledně dohody TTIP. A tady vlastně zase je otázka těch klíčových zásadních pracovních standardů. Mě by tedy zajímalo, zda něco třeba ze standardů eh, ILO by stálo za to do toho zapracovat. EU také spoléhá na expertízu eh, MOP, co se týče také otázky GSP+. A v procesu eh, vy, vyhodnocování systémového porušování pracovních práv eh, se využívá Eh, výboru pro uplatňování norem, který rozhoduje o tom, zda dochází k systémovému porušování eh, těchto ustanovení MOP ze strany určitých zemí. Mě by zajímalo, jestli bychom měli detailněji se vyjádřit k roli eh, tohoto výboru odborníků. Zda by se to tedy mělo vztahovat pouze na uplatňování norem, protože my víme, jak je těžké dosáhnout dohod mezi eh, zaměstnanci, zaměstnavateli, odbory a tak dále v různých zemích. Takže eh, tohle to by byly moje hlavní otázky. A také z vašeho úhlu pohledu. Všeobecně víme, že VHO je ve velmi vážné situaci po Nairobi. Eh, minulosti vlastně eh, se byly snahy, aby eh, VHO spolupracovalo s MOP. Mě by zajímalo, jestli teď vlastně se trošku upouští od multilaterální obchodní agendy více k bilaterální obchodní agendě se VHO, nebo zda je to eh, tak, jak to bylo tedy u toho hm, multilaterálního přístupu. Děkuji. Hm. Já možná doplním několik svých otázek a připomínek. My tedy hovoříme o obchodní strategii pro 21. století a teď nám jde o priority, které chceme stanovit. Veřejnost také vnímá, zda obchodní politika lidem pomáhá, či naopak. Takže otázka práv pracovníků je obrovsky důležitá ve všech takovýchto vyjednáváních. Má první otázka se vztahuje k těm dvěma filozofiím, které máme. Podpora um, pracovních práv a naopak podmíněné sankce e, e, pojící se tedy s právy. Kde si myslíte, že dosáhneme nejlepších výsledků? nebo třeba je nějaká střední cesta mezi eh, těmi, touto podporou a těmi podmínkami, tak abychom dosáhli opravdu smysluplných výsledků. Potom druhá oblast, které se chci věnovat, to je otázka prosazování norem Mezinárodní organizace práce. Můžete k tomu říct třeba i nějaké pozitivní příklady. E, například máme ten takzvaný Sustainability Compact z Bangladeše. Máme nějaké mm, zase jiné pozitivní přístupy. Mm, jsou třeba i nějaké úkoly, na, něž by se mohly podílet třeba i velvyslanectví EU. Ještě mám třetí otázku, která se stále týká eh, prosazování. Už tady zaznělo, že existují země, které podepsaly nejrůznější úmluvy MOP, ale pak je vůbec neprosadili. USA eh, vlastně eh, podepsali pouze dvě z osmi. Jak je to potom s prosazováním v praxi? Jak to hodnotíte? Ačkoliv tedy formální ratifikace neproběhla. A za čtvrté, v jiných strategických diskusích už se ukázalo, že v dnešní době eh, pohlížíme eh, příliš silně na globální eh, řetězce vytváření hodnot a jde nám už méně o výměnu zboží mezi zeměmi. A teď je to samozřejmě otázka zase práv pracovníků, která je tím stížena, protože když máme vícero zainteresovaných stran, pro vytvoření vlastně toho celosvětového řetězce, tak jsou do toho zapojeny, eh, je do toho zapojeno více zemí, více organizací, více firem. Vy jste také zmínila také otázku name and shame, eh, to znamená, pokud někdo porušuje nějaká pravidla, musíme je také jasně pojmenovat a pak jde také o otázku třeba možnosti certifikace produktů, tedy v případě dodržení práv pracovníků u globální produkci jsou takovéto produkty certifikovány a potom samozřejmě se to objeví i na jejich obalu. Mě by zajímalo, jak třeba pohlížíte na tuhle možnost. Pak máme ještě otázku těch obchodních preferencí. Ještě se potom systematicky vrátíme k GSP. A teď eh, bylo by možné vlastně v rámci toho GSP mít preference pro eh, produkty, služby, eh, které tedy vznikají v mm, rámci vytváření, tedy v rámci hodnotových řetězců, které dodržují standardy normy MOP. A to by tedy bylo potom konkrétně právě pro ten globální řetězec. Objev, přišla paní Avena, hlásí se také, takže prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za vaše vystoupení. Mám několik myšlenek k tomu. Ve zprávě MOPu o západní Africe MOP říká, že liberalizace obchodu měla zásadně negativní dopady na zaměstnanost a na místní ekonomiku. A dnes zase vytváříme další takovéto dohody se západem Afriky. Co v jejich rámci můžeme udělat, abychom mohli předejít tímto negativním dopadům na místní hospodářství a zaměstnanost? Máte nějaká řešení, tak abychom naopak pozitivně ovlivnili zaměstnanost? A za druhé, jak liberalizace trhu přispěla v, rozvoju, v rozvinutých zemích k důstojné práci? Vy jste hovořila o tom, že 300 milionů se zvýšilo na 450 milionů zaměstnanců a, a 150 milionů z toho jsou rozvíjející se země, a, ale nehovořila jste zatím o dopadu na rozvinuté země, jestli tedy stejný dopad jsme zažili i v rozvinutých zemích, jestli tedy platy šly spíše směrem dolů. A má třetí otázka je, myslíte si, že je normální, aby v těchto dohodách byly doložky týkající se zaměstnanosti, ale nebyly závazné. Protože obecně kapitola, která hovoří o zaměstnanosti a trvalé udržitelném rozvoji, neobsahuje mechanismus, který by penalizoval státy, které nedodržují tyto doložky týkající se zaměstnanosti. Teď, co se týče vztahu mezi sice obohacováním obecně těch extrémně chudých, ale na druhou stranu řady lidí, kteří stále zůstávají v chudobě. Máme pořád nějaké statistiky o počtu lidí, kteří opravdu drží ve svých rukou světové bohatství a zase naopak těch, kteří jsou pracující, ale chudí. Myslíte si, že tyto statistiky pomáhají k našim vyjednáváním a myslíte si, že po 20 letech dohody Alena, která měla bohovat, bojovat proti takovému to eh, ochuzování, došlo k nějakému vývoji v Mexiku, a jestli máte nějaké, nějaké informace, které by ukázaly na to, jestli Mexiko v této oblasti dosáhlo to, co chtělo, nebo ne, nebo jestli naopak došlo k snižování platů v Mexiku. Děkuji. Pan Scholz ještě. Děkuji, pane předsedo. Ehm, vy jste si mne nevšimli na začátku. Já bych chtěl výslovně poděkovat za vyjádření, ale chtěl bych doplnit ještě tři další otázky. A sice eh, ve společném prohlášení spolu s komisí jste jako ILO hovořili také o migračních otázkách, které představují důležitou výzvu. A je tady také hm, tady vazba na mezinárodní obchod a eh, MOP. Hovořilo se tam také o možnosti společné akce a akčních plánech a případné spolupráci mezi komisí a MOP. Jde o prohlášení z října. Ale podíváme-li se na realitu ze začátku letošního roku, tak eh, od října se situace dramatizovala a já bych rád věděl, na co se teď tato spolupráce mezi MOP a Komisí EU zaměřuje s ohledem také na otázky pracovních možností, na um, politiky zaměstnanosti, perspektivy, na um, rovnoprávnost ve mzdách a tak dále. A také na otázku um, zaměstnaných z EU a jiných zemích a tak dále. Druhá otázka. Rád bych věděl, jak to je s ohledem na rostoucí eh, nerovnováhu ve mzdách a obecně u mest a zejména s ohledem na ženy, jak díky spolupráci mezi komisí a MOP by bylo možné něco změnit. Například také prostřednictvím vlivu přes obchod. Existují nějaká konkrétní doporučení ze strany MOP, eh, která by odstranila tyto sociální nerovnosti. Z mé strany to zatím stačí, ale zajímalo by mě také, jak to je eh, s prosazováním těch základních norem MOP, zda můžeme požadovat, aby byly mm, závazné u mezinárodních dohod, například v kapitolách o udržitelnosti eh, je s odpovídajícími politickými kritérii. Tak, abychom eh, zlepšili také reálnou situaci občanů a občanek ve třetích zemích. Pan předseda, děkuji. Eh, paní Polasky, Teď eh, bude mít čas na to zodpovědět celou řadu připomínek a otázek a poté dám slovo ještě komisi, eh, která bude mít prostor na to reagovat. Paní Polasky, máte slovo. Vidím, že mám dost času. Eh, některé ty otázky se překrývají, zabývají se podobnými tématy. A možná, že se budu vracet k jednotlivým vystoupením, která zazněla. A začnu těmi posledními otázkami. Máme ještě čerstvě v paměti. Takže nejdříve začneme otázkou migrace. E, MOP je velmi aktivní e, v oblasti migrace, zejména se to týká sférové migrace. E, angažujeme se s celou řadou zemích, které jednají bilaterálně nebo vícestraně, vyjednávají migrační dohody tak, abychom stanovili základní podmínky Zaměřujeme se na eh, některé hlavní koridory, které existují a existovaly ještě předtím hlavním eh, přílivem uprchlíků ze Sýrie a sousedních zemí, který eh, začal eh, na začátku léta. Například máme tady Jižního, Východní Asii a Blízký východ a tento koridor a my se snažíme pomáhat těmto zemím při uzavření těchto migračních dohod, aby zajistili základní ochranu migrantům v tom procesu tranzitu a také ve fázi, kde se už dostávají do hostitelské země. Je to velmi důležité kvůli tomu, abychom zachovali důstojnost, abychom e, zabránili extrémnímu e, vykořišťování nebo obchodování s lidmi, ale je to také důležité proto, abychom zajistili určitou ochranu a bezpečnost e, stávajícím standardům ve hostitelských zemích, protože pokud uprchlíci přijdou do hostitelské zemi, jsou zoufalí, tak budou pracovat bez sociální ochrany za velmi, velmi nízký plat a tak dále. A to jde proti zájmům pracovníků. Takže většinou pozornosti jsme věnovali na eh, jedny z těchto hlavních eh, koridorů, které už existovaly a spolupracovali jsme také s EU. Ehm, intenzita se ještě zvýšila i s ohledem na výzvy, které jim EU eh, e čelí. Nechci říct, že došlo k nárůstu, ale řešíme to. Zabývali jsme se například dialogem mezi EU a Afrikou. Eh, to souviselo také s migrací mezi těmito dvěmi kontinenty. Zabývali jsme se tím, co můžeme dělat z této věci, tak abychom zlepšili migrační situaci. Kromě toho se zapojeme do určité míry, do jaké to je možné, eh, na základě potřeb, eh, finančních potřeb, tak se zapojíme v rámci možností do snahy vytvářet a pomáhat vytvářet pracovní místa Eh, v zemích, kde je současná politická nestabilita, odkud přicházejí uprchlíci. Eh, takže velmi aktivně působíme v Jordánsku, v Turecku a tak dále, tak abychom vytvářeli programy na zaměstnanost, tak aby absorbovali jak migranty, ale zároveň aby vytvářeli příležitosti pro Eh, nezaměstnané lokální pracovníky, protože v takovýchto situacích, jak si můžete velmi dobře představit i ze zkušenosti v Evropě, pokud dojde k velkému přílivu, například jak tam bylo v Turecku, eh, asi dvou milionů migrantů, a asi 800 tisíc z nich jsou pracovníci a máme tady ještě děti, kteří často také pracují, tak eh, kromě nich tady jsou ještě nezaměstnané turecké rodiny nebo s nedostatečnými eh, pracovními podmínkami, tak samozřejmě v takovém případě dochází k velkému napětí. Eh, současná situace ale samozřejmě vyžaduje obrovské zdroje. Mm, je možné takovéto zdroje dobře využít? Eh, mm, jednoznačně ano. Máme tady potřeby v oblasti infrastruktur, nemocnic, základních škol, v těchto zemích. A když budeme financovat takovéto projekty, tak eh, takovéto země se mohou postavit na nohy. A tyto projekty jsou velmi náročné na pracovní eh, síly. Ehm, pak ehm, bych zmínila také konferenci, která proběhla asi před týdnem v Londýnu. Byl tam také generální ředitel MOP a doufáme, že eh, naše iniciativa mm, zbudí pozornost. Takže moje odpověď ano, my můžeme se zapojovat do, té, do této oblasti. Eh, činíme tak, ale potřebujeme eh, také být schopni vytvářet eh, pracovní příležitosti přímo na místě. To znamená, nestačí pouze poradenská činnost, ale potřebujeme praktické výsledky. Potom otázka k západní Africe. Musím říci, že naše organizace vypracovává velké množství zpráv vy jste se ptali na to, zda o otevření obchodu na eh, západní Africe mělo negativní dopad na zaměstnanost. Já bych odpověděla v širším kontextu a máme tady také konkrétní zprávu k tomuto tématu. A ti, kteří se zabývají eh, dopady obchodu na zaměstnanost, tak to jsou různé modely, kde se řeší e, otázka obchodních partnerů, to, jaký to má dopad na ekonomiku, můžete provádět určité projekce, jak, jak by e, vypadala ekonomika za určitých podmínek, můžete dělat projekce, jaký to bude mít dopad, jak by se přizpůsobila a tak dále. A existuje spousta případů, zejména v případě, kdy země e, stejného rozsahu, stejné politické úrovně se zapojí do uvolnění obchodu a vidíte, že čistý dopad je pozitivní ale um, ještě nedávno tyto modely vycházely z předpokladu, že šlo o plnou zaměstnanost. To znamená, lidé měnili pracovní místa, ale uh, všichni by měli práci, nikdo by nezůstal bez pracovního místa. Nicméně, v okamžiku, kdy už se do hry dostává faktor nezaměstnanosti, tak ten čistý dopad není jednoznačně pozitivní. Ale země s vysokým příjmem, tak eh, tady máte hm, naději na to, že dojde k určité kompenzaci, budete produktivnější, takže dojde ke zvýšení eh, úrovně eh, života, ale někdy dochází k také negativním dopadům a tak tomu bylo například v Mexiku eh, po té dohodě naftě. Tam jde o ekonomiku, která má velmi rozsáhlý, rozsáhlé zemědělské odvětví s nízkou produktivitou, což znamená, že zaměstnává obrovské množství lidí, ale to je menší než je přidaná hodnota, kterou toto odvětví přináší ekonomice. A e, Oni otevřeli e, svou ekonomiku ještě předtím, než byli schopni vytvořit e, pracovní místa ve službách a jiných odvětvích a pak to sebou nese negativní dopady na zaměstnanost a to bylo také velmi dobře zdokumentováno právě na příkladu Mexika. Je pravda, že věci nezůstávají bez změn, ale eh, na základě těchto analýz docházíme k určitým závěrům a ty je třeba brát vážně. A musíme je zohlednit také v těch eh, modelovacích nástrojích. Máme tady zjednodušující předpoklad, eh, že neexistuje nezaměstnanost, ale pokud tento předpoklad zrušíme, tak můžeme dojít k závěru, že ve krátkodobém horizontu to může mít negativní dopad. K otázkám pana Langeho tedy nejdříve filozofický eh, přístup a to podpora eh, respektování eh, pracovních práv, životních podmínek, lepší přístup nebo sankce. A zdá najít nějakou střední cestu, co by podle vás, no podle nás vedlo k nejlepším výsledkům. Podpora něčeho je vždy dobrým řešením vždy se můžeme z něčeho poučit, můžeme mít dobré politiky, které můžeme, můžeme přenést na situaci v jiné zemi. Takže podpora je vždy součástí dobrého řešení. Ale co se týče sankcí, tak já bych nepoužívala um, slovo sankce, ale používala bych anglické slovo deterrent, tedy odrazující účinek. Například, pokud tady bude mít potenciál, že přijdete o výhody eh, obchodní dohody, pokud dané strany nesplní plně podmínky, které jsou součástí této obchodní dohody, tak situace je taková, že strany se na něčem dohodly a výsledkem jsou určité výhody, ale potom jedna strana své eh, sliby nesplní a ponechá například stranou otázku zaměstnanosti, ale v rámci obchodní kapitoly eh, získají všechny ty výhody, tak eh, tady nemáme stejnou logiku, že bychom eh, nemohli takovouto, takovýto přístup, který uplatňuje v obchodní politice, uplatnit také v oblasti zaměstnanosti. To znamená, pokud jde o dohodu, která vede k nějakým ekonomickým eh, výhodám a jedna ze stran podmínky nedodrží, tak pokud by neexistovala možnost tuto situaci řešit, tak by to znamenalo, že pracovní ustanovení by měla mnohem menší váhu než obchodní eh, ustanovení. Ať už jde o obchodní dohodu nebo nějakou jinou dohodu, tak mm, ten odrazující prvek je podle mě jediným způsobem, jak vytvářet pobídky eh, a motivaci k tomu, abyste dodržovali to, k čemu se zavážete jako strana eh, té dohody. Ale součástí samozřejmě je také podpora. Otázka, existují nějaké pozitivní přístupy? Odpověď je, mohu vám ukázat různé příklady ehm, programu lepší práce. Ehm, máme mm, například zemi, kde byly sledovány fabriky a eh, sledovali výsledky dodržování pracovních norem různých mezinárodních dohod. Nejdříve šlo o důvěrné údaje, ale potom byly zveřejněny. Eh, v případě, že nedošlo k vyřešení problému, anebo naopak v případě, že problém byl vyřešen, našlo dobrou zprávu. A to vedlo k velmi pozitivním výsledkům. A tím se dostávám k vaší otázce, pane Lange, k eh, těm mm, označováním. A sice pokud informace, která se dostane eh, na veřejnost, je dostatečně konkrétní, precizní, tak to může být pozitivní, ale musíte vědět, o jaké odvětví, o jakou fabriku jde. A to je velice obtížné realizovat v praxi. To znamená, musíte být velmi, velmi konkrétní a precizní. Můžete to řešit na uh, úrovni fabriky, která má 500 zaměstnanců nebo 20 tisíc, ale jestliže uvedete jméno té fabriky, tak už uh, lidé vědí, o co jde kde jsou dodržovány dané podmínky. Dále ta informace musí být důvěryhodná, eh, musí pocházet eh, ze zdrojů, tedy od osob, které nepředstavují eh, střed zájmů, musí být taková, aby ty osoby, které posuzují to dodržování pravidel, tak byly dostatečně informováni, by věděli, co to znamená dodržovat pravidla a právě proto MOP bylo velmi úspěšné v této činnosti, protože máme důvěru ale uh, lidé, kteří to dělají, uh, jsou lidé, které najímáme místně. A to je, myslím si, výborný příklad pozitivního eh, přístupu, který můžeme uplatnit v mnoha různých odvěcích. Máme různé rozvinuté země, které se obracejí na MOP a říkají, pomozte nám eh, s takovýmto programem, například v zemědělství nebo potravinářském průmyslu. Ale zatím potřebujeme finanční podporu. Někdy se to může stát, eh, někdy v budoucnosti soběstačné, kdy se eh, například ve Větnamu a Kambodže už se velmi blíží takovéto soběstačnosti, ale prozatím, eh, nebo alespoň na začátku, potřebujete sponzory, potřebujete nějakého dárce. Pak další otázka. Ratifikace umluv a na druhé straně, straně jejich provádění. A otázka, zda eh, všechny země by měly ratifikovat všechny hlavní umluvy eh, eh, MOP. No, jestliže tady zastupuji MOP, tak samozřejmě moje odpověď zní ano, všechny by měly ratifikovat ty klíčové umluvy MOP, protože jde o základní práva, to znamená zákaz práce dětí, zákaz nucené práce, zákaz, pardon, podpora svobody združování a tak dále, a tak dále. To jsou naprosto základní věci, které by měly být ratifikovány. Pak tady máme prohlášení z roku 1998, kde jsou ty hlavní standardy, které by měly platit pro všechny země bez ohledu na to, zda umluvy byly ratifikovány nebo ne, tak to jde opravdu o průlomový okamžik v práci ILO. Protože bylo řečeno, někdo chce ratifikovat tu umluvu, ale ať už jedená země je členem nějakého mezinárodního združení nebo MOP, tak bez ohledu na to má povinnost respektovat tyto eh, základní eh, požadavky a práva. A eh, o tom se hlasovalo v rámci těch 185 členských států. Některé země se zdržely, byly to ty země, které věděly, že na tom nejsou tak dobře, ale asi 95% zemí včetně různých organizací, zástupců zaměstnanců, tak hlasovali pro. A ta čtyři práva, která se odráží v těch osmi úmluvách, jsou tímto eh, závazná ve všech zemích bez ohledu na to, zda úmluvu ratifikovali nebo ne. To znamená, země by měly úmluvy ratifikovat, ale na druhou stranu tyto povinnosti už existují, jsou závazné, je potřeba je dodržovat. Potom máme systém dohledu v rámci MOP. Země, které ratifikovaly úmluvy, tak um, procházejí častějším a možná přísnějším hodnocením ze strany eh, skupiny odborníků. Všechny země hodnotíme eh, s ohledem na eh, ty hlavní standardy, ale pak tady máme ty čtyři a tam máme čtyřletý cyklus. Takže máme na jedné straně roční a na druhé straně čtyřletý cyklus. To znamená, ty země, které neratifikovaly, eh, jsou podrobeny méně přísnému dohledu. Nicméně to neznamená, že by neměli povinnost eh, tyto závazky dodržovat. Dále otázka provádění implementace, no tak to už je jiné téma. V každém systému, každé zemi, kdekoliv nemáte právo, tak můžete mít výborné zákony, výbornou legislativu, ale pokud není dodržována, a v některých případech se děje, že ani vláda eh, nevymáhá, eh, nevymáhá tuto legislativu. Například neexistují eh, sankce za nedodržování. A bohužel u eh, pracovních norem se to nějak neliší od ostatních norem. Není třeba vám říkat, stačí se zapnout eh, televizi a během týdne uvidíte různá videa, mm, záběry toho, jak dochází k porušování pracovních norem. Mm, došlo k určitému navýšení standardů, došlo k eh, určitému tlaku v celé řadě zemí, pokud je o dodržování standardů, nejenom v oblasti obchodních dohod, a nejenom v rámci obecných sil globalizace, mají na to vliv ehm, ještě jiné, jiné vlivy, pokud je o vymícení eh, chudoby. Ehm, máme tady cíle eh, milénia a například podíváte se do Číny, tak tam došlo k obrovskému zlepšení. A Eh, ty cíle snížení eh, mimořádné chudoby, které jsme měli do roku 2015, 50, pardon, 15, tak eh, ty se nám v oblasti chudoby podařilo dodržet a dosáhnout pouze díky tomu, že do té statistiky výsledku jsme zahrnuli Čínu, kde došlo k obrovskému pokroku. Ta, mm, to téma poukazování na vyníka, tak toho už jsem se dotkla. Jde také otázku důvěryhodnosti, eh, transparentnosti toho podávání zpráv, důvěryhodnosti těch, kteří zajišťují dohled a tak dále. Na začátku se někdo eh, zeptal na statut eh, tržní ekonomiky Číny a MOP se k tomu nevyjadřuje. Čína je členem MOP, Mm, nespadá to přímo do našeho mandátu a proto se k tomu nevyjadřujeme. Takže k tomuto tématu stanovisko nemáme. Dále zazněla také otázka eh, k mm, těm zástupcům odborů v Iránu. Dostala se k nám, nebo dostávají se k nám stížnosti, k našim dohledovým orgánům, eh, týkají se různých zemí, včetně Iránu. A musím říci, že v posledních letech ekonomické a finanční sankce eh, v Iránu byly velmi obtížné, zkomplikovalo nám to působení eh, v Iránu, už tam nemůžeme provádět finanční transakce, takže nejsme tak eh, významně zapojeni do činnosti v Iránu, jak to bylo v minulosti. Dále otázka ratifikace. K tomu jsem se vyjadřovala. Hmm. Dále, někdo se ptal na to, jak to vypadá s programem EU, zda je dostatečně ambiciozní. Teď to trochu parafrázuji, to otázku, ale myslím, že se k tomuto tému vyjadřoval několik z vás. Myslím si, že to, co dělá EU a komise EU, pokud jde o um, lidská práva, sociální práva a pracovní práva, tak eh, ať už se na to podíváte z hlediska podmínek eh, v obchodních dohod eh, nebo z hlediska GSP, plus eh, nebo o různá ad hoc opatření, jako byla ta dohoda s Bangladešem, ta mm, dohoda udržitelnosti, tak myslím si, že EU e patří k předním aktérům, kteří usilují o pokrok v této oblasti. A to je dobrá zpráva. Je dobré, že nejde o jenom o jednoho aktéra, je dobré, že je vynakládáno úsilí, ale úspěch eh, činnosti je třeba porovnávat vždy s tou výzvou, která před vámi stojí. A máme tady novou obchodní strategii a práci, kterou odvádí váš výbor. A myslím si, že docházíme k závěru, že je zapotřebí dělat ještě více. Mm, dosavadní strategie vedla k určitému úspěchu, jde dobrým směrem, ale skutečně zapotřebí dělat mnohem více pokud chceme opravdu vážně eh, řešit problémy v celkové nabídce, v tom nabídkovém řetězci, dále situaci s obchodními partnery v rozvojových zemích a tak dále, je zapotřebí udělat mnohem, mnohem více. Eh, řešila jsem to, nebo odpověděla jsem na to také v rámci odpovědi na otázku těch sankcí a podpory. A myslím si, že by bylo velmi zajímavé pozorovat také, jak se dále bude vyvíjet jednání o eh, dohodě TTIP mezi EU a USA Existují tomu různé přístupy, někteří z vás to také zmiňovali. Pokud bych měla věci zjednodušit, tak možná můžeme říci, že ten podstatný obsah a e, ty závazky, které e, navrhuje evropská strana, jsou asi ambicioznější než to, co navrhuje USA. Potom ta, ta zase odstrašující sankce, kdybyste přišli o eh, výhody v případě nedodržování eh, podmínek, tak eh, tam je to asi výraznější za straně USA. A můžete mít dohodu, která eh, bude výhodná pro obě strany, naopak můžete mít dohodu, která zhorší situaci eh, ve světě, takže ve vašich rukách je obrovská odpovědnost a je třeba eh, dohlížet na vyjednávání o TTIPu a já si myslím, že situace, která byla výhodná pro obě strany, tak to by byl skutečně celosvětový standard, který by byl uznáván i v jiných zemích tak abychom se přibližovali tomuto standardu, této normě. Nicméně je k tomu zapotřebí eh, obrovské množství jednání, tak aby situace byla výhodná pro obě strany. Dále, otázka sociálního dumpingu, zejména s ohledem na zemědělství a na eh, sociální podmínky v zemědělství. Jak víte, tak tímto se svým způsobem vracíme také k tomu, co jsem už říkala o naftě a o Mexiku. A sice, jestliže dojde k otevření trhu, v rámci obchodních vztahů, například prostřednictvím obchodní dohody. A e, úroveň standardů a životní podmínek a příjmu nebo produktivity je velmi rozdílná mezi obchodními partnery, tak e, pravděpodobně to sebou posene také ponese nežádoucí e, dopady. Můžete vést, může to vést k pestrosti, může to vést k navýšení standardů, Eh, ale tak pozitivní, ale na druhou stranu tady to může mít také větší eh, poptávku, ale není jisté, jestli dojde ke konvergenci. Takže je třeba zohlednit všechny faktory. Eh, souvisí to také s rozvojovou pomocí. V některých případech, v některých zemích je lepší využít spolupráce než obchodní dohody nebo rozvojové pomoci. A určitě nechcete, aby vaše obchodní dohody eh, mm, vedly nebo motivovaly naopak konvergenci směrem dolů a riziko tady existuje, že se tak bude dít. Máme tady globalizaci a to vede k obrovskému přílivu eh, pracovní nabídky, eh, například z Číny a tak dále. Můžete říct, že teď trochu karikatury, ale Ehm, je to eh, taková konvergence asi ke středu, ne úplně směrem dolů, ale ke středu, protože ten, to dno se zvedlo. Viděli jsme to například eh, v Číně, kde došlo k obrovskému nárůstu mest u velkého počtu lidí. Takže eh, ta konvergence směrem nahoru zde byla. Ale na druhou stranu existovala i konvergence směrem dolů v platech a sice v rozvinutých zemích. A to nemůžete popírat, protože to vyplývá jednoduše ze statistik čím to je dáno, zda je to globální ekonomikou, technologiemi, je jasné, že nárůst eh, pracovní eh, nabídky mělo také vliv na eh, tento vývoj. A tím se dostáváme ob zpátky k navrhování politik, vyjednávání. A sice jestliže chcete se vyhnout tomu, aby vlastně ta konvergence probíhala směrem do středu, nějaké střední hodnotě, tak to musíte zahlednit v tom vyjednávání. Uh, Potom se objevila konkrétní otázka týkající se GSP a toho, jestli by se GSP mělo soustředovat jenom na uh, výbor pro dodržování norem. Já mám za to, že veškeré tyto politiky, včetně GSP+, by měly vzít by se měli snažit využít veškeré dohledové práce MOP. Máme ten výbor odborníků, o kterém jsem hovořil, kde jsou zastoupeny různé země, různé jazyky, různé úrovně hospodářského rozvoje a podobně. Otázka třeba může zaznít, jak v dané situaci používat a uplatňovat tyto normy. Uplatňuje daná země nebo ne a oni jsou schopni na to odpovědět. Eh, ty zprávy jsou napsány opravdu právnickým jazykem, kterému musíte rozumět, protože třeba když se, něco vez, když se řekne, že se něco bere na vědomí, tak to znamená, že je něco špatně. Když eh, řekne, že výbor něco vítá, tak je to dobře. Když natřeně vítá, tak je to velmi dobře. Prostě musíte znát ta slova. Ale pokud je znáte, tak tam najdete spoustu informací. A omezit se pouze na jeden dohledový proces, to není dobré, protože byste nepoužívali veškerý kapitál, eh, který jaksi vybudoval. Vybudovala v tomto naše organizace. A další otázka byla, jestli jsme se přesunuli ve své pozornosti eh, od vícestranných k dvoustranným vyjednávacím dohodám. My se tady držíme ostatních. Pokud se bude více dít v mnohostranných, tak se budeme soustředovat tam, pokud ne, tak ne. Ale vícestranné systémy si myslím budou výhodné pro všechny země je tam méně potenciálních negativních dopadů než u regionálních a vícestraných, které v podstatě můžou obchodování přesunout jinam, než ho vytvářet. Jinými slovy tedy vytvoří jeden nový blok, než že by pozvedli všechny. Takže tím myslím, že jsem odpověděla na, odpověděla na všechny vaše otázky. Děkuji mnohokrát. A nyní dostane slovo zástupce Evropské, zástupkyně Evropské komise, paní Tuninga, která vede odbor pro trvale udržitelný obchod v generálním ředitelství obchodování. Myslím, že jste snad nová eh, ředitelka tohoto odboru, takže gratuluji k tomu, že vás jmenovali do této funkce. Děkuji a děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že jste nás pozvali na tuto velice zajímavou rozpravu. Děkuji také za to, že jste se tak snažil správně vyslovit mé jméno. Ano, máte pravdu, jsem nová od 1. ledna, a velice se těším na naši další spolupráci u této důležité problematiky. Bohužel za hodinu a půl budu muset odletět, takže zítra tady na rozpravě nebudu. A řada témat, které probíráte dnes, se určitě budou zmiňovat i zítra. Také bych chtěla poděkovat paní Polasky za její vystoupení a ještě jednou ji za nás přivítat. Spolupracujeme spolu opravdu velmi intenzivně podstatě jsme v každotýdenním kontaktu s MOP, jsme velice rádi za tuto spolupráci. Myslím si, že řada našich úspěchů právě eh, je podložena velmi dobrou spoluprací s MOP. Řada témat, která jsme zmínili v této rozpravě, se týkaly obchodních dohod. Zítra budeme probírat velmi zajímavou zprávu, kde se objeví řada těchto témat. Ráda bych tedy využila této příležitosti a říci, že pracovní ustanovení v těchto dohodách jsou závazná a máme mechanismus pro řešení sporů. Sice jiný než obvyklý, ale přesto. Také souhlasím s tím, co říkala paní Polasky v tom smyslu, že ty americké dohody jsou v této oblasti méně ambiciozní. A chceme, aby se soustředila tato diskuse na ambicioznější postup Evropské unie. Kromě toho jste také hovořila o GSP+, o monitorování, o rozšiřování těchto programů a podobně. K tomu také zítra proběhne rozprava. Co se týče nové obchodní strategie, tak tady s vámi plně souhlasím, že tady vznikne řada možností znova se zamýšlet nad tím, jak tuto oblast rozvinout, jak rozvinout oblast důstojné práce, která tam určitě je zastoupena. Teď co se týče odpovědnosti v dodavatelském řetězci, a to je jeden z důvodů, proč vlastně musím odjet, protože zítra s několika členskými státy budeme o této problematice diskutovat. Protože není důležitá jenom pro parlament a pro komisi, ale i pro členské státy. Je důležitou součástí strategie obchod pro všechny a z toho pohledu také velmi vítáme to, že globální dodavatelský řetězec bude projednáván na nadcházející mezinárodní konferenci práce. Snažíme se ho propagovat různými, včetně obchodních a investičních nástrojů, ale na ty se to neomezuje. Využíváme politické nástroje pro vyjednávání o trvale udržitelném rozvoji s obchodními partnery, a to nejenom v kapitolách obchodních dohod, ale, jak už jste říkala, také třeba v rámci té bangladešské dohody, kde už se spolupracujeme i se soukromým sektorem. Bangladeš určitě stojí za zmínku, vždy chceme činit více, ale na druhou stranu MOP ví stejně tak jako my, kolik úsilí se do toho již vložilo. Je potřeba jednat se třetími zeměmi, být v tom jednání otevřený, je to konec konců velmi pracný proces spolupracovat jak se státním, tak se soukromým sektorem a co se Bangladeše týče, tak spolupracujeme i s USA a s Kanadou. Je to tedy velmi intenzivní úsilí. Možná tedy říkáte, že ta sklenice je poloplná, možná je víc než poloplná, ale kdybychom neměli toto úsilí, tak by byla prázdnější. Pro nás je velice důležité spolupracovat mezinárodně, jako mezinárodní organizace spolupracujeme tedy s OECD, která také pracuje na oblasti odpovědnosti v eh, dodavatelském řetězci. Vy jste zmínila práce v rámci MOP, kterou velmi podporujeme. Pochopitelně dodržování hlavních a pracovních práv a v rámci dodavatelského řetězce a jeho trvalé udržitelnosti na tom hodně spolupracujeme s MOP. Máme tedy hodně iniciativ a prioritou je abychom maximálně využili potenciál těchto iniciativ a budeme se těšit na další úzkou spolupráci jak s MOPem, tak s členskými státy OECD, ale také s partnerskými zeměmi a dalšími zainteresovanými stranami. Děkuji. Děkuji. A nyní mám na vás otázku, paní Tonengo. Máme hodně iniciativ především v textilním odvětví. Vy jste třeba hovořili o tom paktu s Bangladešem o trvalé udržitelnosti. Proslýchá se, že Evropská komise připravuje iniciativu pro odivní průmysl. Proslýchá už je to poměrně dlouho, probíhaly k tomu pracovní skupiny a zajímalo by mne, jestli tato odivová iniciativa spatří světlo slunce a jestli bude nějak napojena na práci MOPu. Toho po mně chcete hodně. Generální ředitelství, které hovořilo o této oděvové iniciativě, je jiné než to naše. Ano, hovořilo se o tom, že je potřeba se zabývat oděvovým průmyslem. Generální ředitelství DEVKO má k tomu studii, a v různých částech komise se zamýšlíme nad touto problematikou. Chuť k tomu je, členské státy také mají zájem. My nad tím tedy zatím pořád ještě předběžně přemýšlíme a musíme se podívat na to, jak všechny tyto věci budou do sebe zapadat, protože naše generální ředitelství eh, spolupracuje hodně s eh, MOPem a s OECD možná pro tuto chvíli ještě příliš brze na to, abych za komise se vyjádřila nějak závazně. Děkuji a možná poslední otázku na paní Polasky. Máme řadu různých přístupů k posilování práv pracujících. Různé země jsou tady velmi činné, to tež platí i pro EU a pro soukromé podniky. Jak je možné koordinovat všechny tyto různé iniciativy? To je skutečný problém. Problém s koordinací. Mezi vládami je potřeba koordinovat v rámci Evropské unie. Máme tady také různé sektory po celém světě, takže koordinovat to může být těžké a stojí to hodně času. A navíc se také objevuje problém v tom, že různé organizace si konkurují v tom, na koho bude více vidět. Ale přes všechny tyto problémy, to jsou nejenom výzvy, ale také příležitosti. Je potřeba zlepšit pracovní podmínky po celém světě, takže prostě myslím nakonec jako někdo, kdo pracuje v této problematice 40 let, musím přivítat tyto různé iniciativy. Ne všechny budou úspěšné, ale všechny a možná ještě více iniciativ budeme potřebovat k tomu, abychom získali dostatečnou vervu a energii pro to, abychom dosáhli výsledku. Paní Toninga o tom hovořila, že prostě výsledky stojí hodně práce. Takže potřebujeme a potřebujeme je maximálně koordinovat. Je potřeba, aby organizace, které je prosazují, byly trochu skromnější, tak aby ne každý se tlačil do první řady a soustředil se na tlačení do první řady, ne na svou práci. Tomu je potřeba předejít, také je potřeba vyhodnotit občas, které projekty mají konkrétní výsledky a které naopak zase tolik ne. Protože nemáme kapacitu a zdroje na to, abychom prováděli všechny tyto projekty, proto efektivitu je potřeba hodnotit. Určitě všichni víte v tomto výboru, že vlastně postupně se tady vytváří taková skoro síť mezinárodní právní úpravy po celém světě. Zatím tedy máme jenom základ tohoto předivá, není to ještě úplně vyplněné ta osnova, a, ale investiční dohody, rozvojová spolupráce, standardy, obchodní dohody, prostřednictvím OECD, MOP, různá prohlášení. To jsou všechno věci, které se můžou vzájemně posilovat. Pracujeme na tom, chceme, aby ten přístup byl robustnější a prostě kdykoliv se objeví nová příležitost obchodní dohody, některé jsou velice důležité, mezi ně určitě patří TTIP, tady je prostě možné k tomu přistupovat tvůrčím způsobem. A můžeme tady vytvářet tuto síť nebo toto předivo, chcete-li, mezinárodního práva, které vytvoří nakonec základ ulehčující další zmíněnou práci, protože stále více zemí bude dodržovat tyto nástroje. Nechci, aby se úsilí zdvojovalo, to je pravda. Já jsem hodně trpěla při snaze o koordinaci se Světovou bankou, s OECD a s ostatními. Mám z toho jízve na duši, ale přesto si myslím, že by že je dobré, že máme více projektů, protože to znamená více úsilí a více zdrojů. Nikdo jiný se do rozpravy nehlásí, tak vám mnohokrát děkuji, bylo velmi zajímavé s vámi diskutovat. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zu Punkt. Vážení kolegové, přecházíme k bodu 6 na pořadu jednání. Tady jde o probíhající trialogy. V tuto chvíli máme dva trialogy. Jednak jde o zákonodárství týkající se Eh, nařízení ohledně boje proti mučení. Paní Šárke je zde pravodajkou. Zdá se, že zde se opravdu silně přibližuje jak eh, tedy k sobě jak rada, tak parlament. Mm, mm, máme zde některé, proběhly některé technické eh, schůzky a 16.3. proběhne další schůzka, tedy mm, pro, kde proběhne třístranné jednání, takže mm, myslím si, že to vypadá pozitivně. Druhá otázka. E, tady jde o řešení konfliktu. Tady jde tedy o minerály a Zase to vypadá, že to může postoupit poměrně rychle. 1. února proběhl trialog ve Štrasburku. pod vedením pana Vandeberga z nizozemského ministerstva zahraničí. Eh, za komisi eh, přišla dokonce paní komisařka, která představila některé možné kompromisní návrhy. Eh, atmosféra byla dobrá, zejména co se týče ochoty ke spolupráci, ale v řadě oblastí ještě máme odlišné pozice, zejména co se týče tedy závaznosti a zapojení podniků. Zatím nemáme žádný další konkrétní termín, protože já jsem také jasně řekl i vůči radě, pokud nemáte žádný jasný mandát eh, k vyjednávání, vůbec nestojí za to organizovat další třístrané jednání. Takže teď je na radě, aby eh, si vytvořila, aby tedy vytvořila nějaký pojednávací prostor. A nyní dávám slovo panu zpravodaji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za slovo, ale myslím si, že už není potřeba dodat příliš eh, k tomu, co jste už řekl. Je tomu skutečně tak. A cokoliv nového se v této složce může objevit, to musí předložit rada. Takže míč je teď eh, na hřišti rady my samozřejmě můžeme třeba časem eh, vést své vnitřní rozhovory, ale ten okamžik ještě nenastal. My opravdu čekáme na vyjádření rady a plenární zasedání také jasně odhlasovalo jasný mandát a toho se budeme držet. Eh, v této chvíli ta vzdálenost mezi radou a parlamentem je velká, takže uvidíme, eh, s čím přijde rada. My samozřejmě v mezičase si můžeme vyřešit ehm, své vlastní eh, interní ehm, rozdíly ve stanoviscích. Víme, že každá politická skupina má trošičku odlišné cíle, ale to není otázka pro dnešní den musíme opravdu počkat eh, nejprve, s čím rada přijde. Eh, děkuji. Eh, je to tak, jak jste říkal, opravdu teď je řada na. A já mám to štěstí, že jsem byl pozván na neformální summit v Amsterdamu a tam tedy jsem během oběda Eh, jasně řekl, že teď je opravdu na radě, aby eh, se pohnula předu, aby udělala nějaký krok. A musí poskytnout nizozemskému předsednictví nějaký jasný mandát. Eh, bez toho prostě nepokročíme dále. Ze strany nizozemského předsednictví jsem ale vycítil jakýsi zájem na tom, aby dosáhli Eh, závěru eh, tohoto vyjednávání, takže to si myslím, že je dobré. Eh, Nizozemí je tedy motivováno dosáhnout pozitivního závěru těchto vyjednávání. Pro Nizozemsko je důležitá otázka sférových, tedy hodnotových řetězců. Oni to dokonce uvedli jako jednu ze svých priorit svého předsednictví. Ovšem, je také na nás na všech, abychom my zde v parlamentu eh, eh, se snažili také zatlačit na to, aby ta vyjednávání pokročila. Tím uzavírám bod 6 a přerušuji dnešní zasedání přesně do 17 hodin, kdy začne eh, zasedání